Violetu eh, Bulč, odpovědnou za dopravu, protože na pořadu jednání máme prohlášení komise o budoucím souboru opatření týkajících se letectví. A samozřejmě hned předáme slovo paní komisařce a následně zahájíme rozpravu. Prosím. Pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, Ráda bych eh, hned na úvod řekla, že mě velice těší, že dnes můžeme hovořit o eh, opatření týkající se letectví pro celou Evropskou unii. Velice mě těší, že se zajímáte o toto téma a Eh, těší mě, že se zabýváte hodnocením mnoha aspektů letectví. Jak víte, letectví je silným eh, senouhací silou eh, ekonomiky a právě proto potřebujeme letectví, které bude silné. Proto hraje tak významnou úlohu pro evropskou ekonomiku a tak to pokrývá také priority Evropské komise. Evropa si musí udržet své vedoucí postavení v zájmu svých občanů a v zájmu svých podniků. Evropská komise velice vítá podporu pro tento posoj ve vašem návrhu usnesení a také důraz, který kladete na letecký průmysl jako největšího přispěvatele k růstu ekonomickému, eh, k pracovním místům a k tomu, aby tento sektor byl udržitelný plně s vámi souhlasíme, když voláte po dlouhodobých strategiích pro eh, evropské letectví. A právě proto následující eh, iniciativa komise ohledně opatření týkající se letectví, která má být eh, přijata 2. prosince, má nám pomáhat, abychom utvářeli, abychom vytvořili jasné kontury pro letectví do budoucnosti. Co se týče zvláštních požadavků a vzhledem k tomu, že naše práce je teprve na začátku, ráda bych zdůraznila několik bodů. Za prvé, ohledně globálních perspektiv. Globální letecký trh se proměňuje. Eh, mění svou podobu, ale neměli bychom se jej obávat. Ale současně bychom měli eh, vykonávat velké úsilí právě na spoluvytváření tohoto nového leteckého světa. A v tomto kontextu s vámi souhlasím, že je zásadní pro letectví eh, v EU, aby byli schopni být silným hráčem a být konkurenceschopní na celosvětovém trhu protože je tu velká konkurence například z Blízkého východu anebo z Asie. Zrovna jsem se vrátila z Blízkého východu a mohu to jedině potvrdit. Tím, že se budeme řídit eh, ambiciozně externí eh, politikou pro letectví, může Evropská unie takto přispívat eh, zejména při vyjednávání dohod týkající se letectví s našimi partnery, Zejména je e, zapotřebí říci, že přístup na trh musí být založen na regulačním rámci, který bude podporovat evropské standardy a vzájemné příležitosti a bude předcházet pokřivení trhu. E, vítám také to volání po opatřeních, která mohou e, předejít nebo napravovat pokřivení trhu v letectví. A právě proto komise nyní zvažuje nová opatření zaměřená na Eh, neferové obchodní praktiky třetích států anebo operátorů třetích zemí. Za druhé, chci hovořit o vnitřním trhu. Z perspektivy vnitřního trhu vidíme, že tu jsou některé aerolinky, které nadále mají potíže s problémy, zatímco jiné je eh, řeší a daří se jim docela eh, dobře. Větší letiště jsou zisková, zatímco menší mají potíže. Eh, když porovnáme situaci s jinými světovými regiony, tak vidíme, že ten obrázek je poměrně smíšený, bohužel. Eh, na tomto pozadí jsme se hlouběji zabývali regulačním Víme, že další zlepšení jsou nezbytná, aby tento sektor byl efektivnější, aby poskytoval stabilitu investorům a podporoval další nová technická řešení, inovace a zajistil, že eh, bezpečnost bude nadále na vysoké úrovni. Za třetí, EASA. Jsem přesvědčena, že návrh na e, revizi nařízení EASA e, bude umožňovat EASA, aby nadále velice efektivně pracovala a současně aby byly zohledňovány požadavky a potřeby regulátora, občanů i podniků. Bude zavřen nový mechanismus pro efektivnější bezpečný dohled a nové metody e, zaměřené na vytváření pravidel na základě rizik. A v rámci toho chceme vytvořit tedy rámec pro bezpečný eh, rozvoj použití dronů a rozvoje dronů v Evropě, který bude proporční eh, s ohledem na rizika. Chci mm, poblahopřát k parlamentu eh, k práci na zprávě o dronech. Za čtvrté, sociální opatření. Je celá řada sociálních záležitostí, které je zapotřebí zvažovat ohledně udržitelného růstu a vývoje eh, letectví. Musíme si udržet naše vedoucí postavení a to znamená, že potřebujeme také vysoce kvalifikované a zkušené pracovní síly v této oblasti. Současně podniky a také modely zaměstnanosti eh, se vytvořují eh, v různých nových podobách. Musíme se tedy na toto také zaměřit a musíme vést velice komplexní a intenzivní sociální dialog v této oblasti ten je opravdu nezbytný. Za páté, zlepšení a inovace. Vítáme to, že zdůrazňujete význam implementace jednotného evropského nebe, protože ten umožňuje eh, eh, lepší řízení eh, letové, letecké přepravy a také lepší dohled nad těmito službami. Zlepšuje také kapacitu a environmentální efektivitu a snižování spoždění a také to snižuje náklady pro letectví na jednotlivých letištích. Nyní máme eh, komplexní projekt, který je veden rámcem zaměřeným na inovativní partnerství eh, s pomocí eh, pobídek zaměřených na inovaci řízení letového provozu. A my také sdílíme vaše přání implementovat tato opatření co možná nejdříve. A proto Eh, mohu jen s uspokojením přijmout eh, to, aby se co nejdříve přijaly ty legislativní návrhy, které ještě nejsou eh, dodělány. Takže to jsou dokumenty o právech cestujících a jednotné nebe 2. Co se týče životního prostředí, musíme je zvažovat Musíme brát svou technická řešení a e, snažit se takto snižovat uhlíkovou stopu letectví. Sama mohu říci, že při e, letecké výstavě v Paříži a v Dubaji e, technologie přináší řešení, ale současně Evropská unie také přináší silné regulační nástroje, aby se zaměřila takto na snižování emisí a Musíme v tomto hrát kritickou úlohu eh, v tom, abychom nacházeli společně globální řešení. A musíme eh, za tímto účelem vynaložit veškeré síly, které máme. Jsem přesvědčena, že eh, ve vzájemné spolupráci můžeme zajistit, že letectví, evropské letectví bude silné a těším se na vaše názory. Děkuji. Děkuji vám, děkuji paní komisařce Violetě Bulc. Nyní zahájíme rozpravu. Jako první promluví zástupce politických skupin, jako první eh, pan Marinesku za EPP dvě minuty, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové, paní komisařka již upozornila, nakolik významný je tento druh eh, dopravy z hlediska konektivity, z hlediska ekonomického rozvoje, tvorby pracovních míst co by se stalo bez tohoto eh, modu dopravy. Samozřejmě bez něj vznikají velké problémy v takových situacích. Proto musíme eh, všestranně podpořit toto eh, odvětví, odvětví letectví, počínaje infrastrukturou, letišní infrastrukturou, regionální a to novou infrastrukturou, protože letiště potřebují takový rozvoj. Dále Eh, letecké společnosti, kterým musíme dát jistotu v podobě korektního podnikatelského prostředí a k tomu potřebujeme mezinárodní dohody s těmi hlavními eh, světovými zónami, eh, a které budou respektovat evropské normy. Samozřejmě s tím, že doufáme, že tu bude, vznikne mandát pro vyjednávání se Eh, společnostmi ze státy Perského zálivu. A eh, jinak je do, snad, do, aby došlo k odblokování hlavních problémů, potřebujeme implementovat eh, CESAR, protože v opačném případě bychom jen marně vynakládali peníze. EASA musí mít svoji roli a to velice důležitou. A na mezinárodním poli musíme hovořit jednotným hlasem v ICAO. Důležitý je také sociální aspekt. V každé, eh, žádné odvětví nemůže fungovat bez lidí. Také já eh, si myslím, že je důležité odblokovat eh, ty věci, které jsou zatím zablokované na radě. A to, co jsme odhlasovali my jakožto parlament v těchto věcech, by se mělo dostat do nového balíčku, který bude představen v prosinci. Děkuji za socialisty a demokraty. Pan Ertuk, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní kolegyně, paní komisařko, kolegyně, kolegové, hodně jste eh, řekla, na čem se shodujeme. Eh, letecká doprava s více než pěti miliony zaměstnanců a eh, s 65 miliardami obratu ročně, to je skutečně významný sektor. Nicméně máme problém s mezinárodní konkurenceschopností. To, jak to prostě je. Dnes eh, hovoříme o tom, co očekáváme jako Evropský parlament od toho leteckého balíčku Evropské komise. My víme, že evropské aerolinky Eh, jsou vystaveny silné mezinárodní konkurenci, eh, která, a to je třeba také si přiznat, eh, má určitou konkurenční výhodu v podobě různých státních pobídek, ať už tedy v země kolem Perského zálivu nebo azijské aerolinky. Odpovědí může být ne uzavírání se, ale naopak chytrá objektivní strategie, která narovná konkurenční podmínky a umožní férovou konkurenci. Proto si konkrétně přejeme přepracování směrnice 868 z roku 4 a interně také třeba, abychom si udělali pořádek, proto, abychom mohli také dosahovat cílů pomocí různých mezinárodních dohod. Je třeba dbát také na sociální aspekty v EU, protože potřebujeme pracovníky, kteří budou motivovaní a vzdělání, vzdělá, vzdělání ale máme zde například takové věci, jako je zero hour contract nebo pay to fly, což jsou velmi prekérní zaměstnanecké podmínky. Tady je třeba leco zlepšit, takže eh, uvidíme, eh, co dál. Děkuji paní Foster na dvě minuty. A je to i jménem EKR. Děkuji pane předsedo. Takže v první řadě děkuji eh, za práci na tomto usnesení. Já se zaměřím na její obsah. Eh, pochopitelně úsilí, aby to mělo podporu napříč eh, politickými skupinami. I když souhlasíme s tímto obsahem, tak jsou tu stále tři oblasti, které podpořit nemůžeme. Odstavec 7, od, odkaz na uh, soutěžní otázky. Není rolí komise uh, Eh, určovat, jak eh, firmy třetích zemí provozují svoji činnost nebo jak jsou financovány. Nejsme v pozici zasahovat. Tento přístup by nepochybně vážně poškodil důvěryhodnost Evropské unie i eh, naši obchodní pozici. Dále se chci zaměřit na sociální agendu. Zdůrazňujeme, že letectví je Eh, rostoucí sektor, který eh, obsahuje mnoho silně motivovaných profesionálů. A stávající eh, legislativa pracovní podmínky, standardy a postupy, včetně kolektivního vyjednávání, by měly být zachovány. Bohužel však další odstavce jsou příliš preskriptivní a zachází až do podrobností eh, ohledně pracovních smluv a tak dále. Eh, Eh, přičemž eh, to jsou eh, věci, které jsou otázkou celkového evropského práva a neřeší se přímo na výboru TRAN. Pak je to otázka ICAO. Samozřejmě, že bychom měli uznat IASu jakožto bezpečnostní agenturu, ale nepodporujeme jednotný evropský hlas. Jednotlivé země mají přímý vztah k eh, ICAO v rámci Čikákské úmluvy a já proto nepodporuji změnu tohoto systému. Eh, konečně z těchto různých důvodů jsme předložili samostatné usnesení EKR a nebudeme moci v tuto chvíli podpořit společné usnesení. Přesto děkujeme zpravodaje těšíme se na váš návrh komise v prosinci. Děkuji eh, paní Meissner za ALDE. Dvě a půl minuty. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisářko, za poskytnuté informace a samozřejmě také vaše dojmy z cesty eh, do oblasti Perského zálivu. Je třeba říci, že letecká doprava je důležitým hospodářským faktorem v Evropě, mimo jiné také proto, eh, že eh, je zdrojem značné zaměstnanosti a je třeba, aby tento sektor zůstal stejný, silný a kvalitní. Potřebujeme více inovací, je třeba jít do, toho, do nových energií, do nových materiálů. Eh, před několika lety jsem tady eh, viděla eh, letadlo budoucnosti, které například jezdí na líh z mořských řas. Také potřebujeme tižší letadla, také je třeba zjednodušit bezpečnostní procesy na letištích. To je důležité pro časté pasažéry a samozřejmě je třeba také nějak vyřešit konkurenceschopnost. Už bylo řečeno, že nejenom tedy země eh, kolem Perského zálivu, ale také z jiných regionů stěžují život evropským aerolinkám. Samozřejmě už tady zaznělo to, eh, že máme nařízení 868, které je třeba zrevidovat a opravdu Eh, to nám pomůže zjistit, nakolik férová či neférová je konkurence. Také je ovšem důležité mít na paměti to, že jsou tady nejenom aerolinky, ale také zaměstnanci eh, v, eh, ve výrobě letadel, v konstrukci letadel a na letištích. Čili tady potřebujeme opravdu rozumný, vyvážený návrh No a samozřejmě eh, jednou z cest eh, jsou dohody o leteckém eh, provozu. To máme v rezoluci. Ještě tedy několik věcí. Důležité jsou samozřejmě pracovní podmínky. Tam musí být atraktivní pracovní místa a dobré vzdělávání pro pracovníky. Také je třeba aby eh, pasažéři opravdu měli lepší služby, aby byli schopni si najít lety, když jsou v nouzi, eh, také lepší psychická pochoda pro piloty a také brát ohled na menší eh, stroje. A ještě jedna věc. Potřebujeme samozřejmě společný evropský letový prostor. Na tom chceme dále pracovat. Doufám, že se to do budoucna podaří. Nyní na minutu a půl eh, pan López de na za skupinu GUE. Děkuji vám, pane předsedající. Především bych chtěla hovořit o sociální otázce v leteckém průmyslu. Spotřebitelé eh, a A zaměstnanci a zaměstnavatelé mají zde eh, své zájmy, protože erost eh, dochází ke ztrátě jejich eh, odměny. V této oblasti jsou lidé postiženi sociálním dumpingem do té míry, že je tím ohrožena i bezpečnost. A proto žádáme komisi, aby už nešla cestou liberalizace sektoru na úkor zaměstnanců, tak jak je to navrhováno v dohodách, jako je TISA nebo eh, v jednotném nebi. Musíme víc z předchozí harmonizace pracovních podmínek a z kolektivního vyjednávání, protože jinak budeme nadále ničit kvalitní pracovní místa, budou se zhoršovat pracovní podmínky. Ráda bych vyjádřila solidaritu s pracovníky Air France z posledního konfliktu. A ještě mám otázku na veřejné vlastnictví. Společně s liberalizací sektoru jsme viděli, že dochází k privatizaci aerolinek, restrukturalizaci sektoru a my jsme proti, protože jak je patrné eh, z příkladu ve Španělsku, jedná se o skutečné skandály, o dárky veřejné sféry do soukromé sféry. sféry. Eh, letecký sektor je velkým emitentem emisí proto bych chtěla požádat komisi, aby se zabývala i tímto tématem. Děkuji. Na tři minuty paní eh, Deli eh, za zelené. To je opravdu rekordní debata dnešek, tři minuty, prosím. Paní komisařko, vážení kolegové, letectví je tím největším znečišťovatelem ze všech druhů eh, dopravy. Když to spočítáte na kilometr a na pasažer, je to třikrát více škodlivější než auto pro životní prostředí. Představte si to. Podívejte se na Londýn, New York, je to zhruba stejně eh, skleníkových plynů jako člověk, který jezdí autem celý rok. A přesto tento druh, tento druh přepravy nemusí platit eh, ty environmentální daně. Je to jednoduché. Letecké společnosti jsou šampioni ve fiskálních dárcích. Jich se netýká. Je normální, že kerozen není eh, také eh, zdaněn jako ostatní fosilní paliva? A jak je eh, možné tedy, že se to děje? Od roku 90 vidíme, že se snižují eh, ceny za letenky, ale ten sektor se navýšil o 110 a může se ještě strojnásobit. A podívejme se, jak se, eh, jak se otepluje eh, atmosféra. Musíme na to myslet v souvislosti s konferencí COP21. Skončeme tedy, skoncujme s tou minimální DPH u kerozenu. A navíc letecí se stalo ekonomickou džunglí, kde je všechno možné. Eh, kontrakty na nula hodin, eh, různé druhy společnosti, eh, zaměstnanci musí mít jasně daná práva z evropské legislativy. Paní Bulči, já vám chci nyní svěřit do rukou, abyste se tím zabývala. Prosím, dejte se do toho. Eh, Skončeme se sociálním dumpingem, s fiskálním dumpingem v letectví, které škodí zaměstnancům. Podívejme se na regula, eh, regulaci z předešlých let eh, a prosím, skoncujme s, podniky, jako je Ryanair, Norwegian Airlines, a donuťme je, ať respektují právo, protože ty regule nám musí umožnit také, abychom bojovali proti pokřivené konkurenci. Podívejme se na letecké společnosti z Emirátu, Saudské Arabie, z eh, Kataru, které vydělávají desítky eh, miliard eh, a také na našem trhu. Jak se mají jim vyrovnat naše evropské firmy? Je zapotřebí Eh, aby byly schopny konkurovat, aby zde nebyly ty eh, pokřivené eh, obchodní podmínky. Podívejme se tedy na sociální výzvy, klimatické výzvy, mezinárodní výzvy, které souvisejí s letectvím. A od dneška, dnes musíme začít, protože to, to usnesení EPP vůbec nic neřeší. Zatímco usnesení ochranců životního prostředí ano, protože má na mysli jak spotřebitele, tak životní prostředí, tak zaměstnance. Děkuji. Děkuji vám, paní Dali. Uh, Ajuto? Paní Ajuto? Za EFDD, prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo. Nejlepší uh, Evropská letecká společnost v posledních pěti letech podle Skytrax není z EU, ale to Turkish Airlines. A letecké trasy se z evropského kontinentu stále více eh, odchylují směrem do Ázie přes Blízký východ. Když se podíváme kolem sebe, tak největší objem pasažerů převážejí Emiráty, Qatar Airways, Etihad a Turkish Airlines. Eh, nemůžeme odhlížet od neúspěchu evropských politik a strategií vidíme, že je tu stále větší objem cizího kapitálu v našem průmyslu. Mám na mysli především to, co se stalo v Itálii, tím, že velká část Itálie byla eh, prodána, což je naše bývalá vlajková loď, a byla prodána Etihadu a ještě navíc se to vydávalo za velký úspěch eh, vlády pana Renciho, aby se tím skryly nedostatky z předchozích let. Ale co se vlastně stalo? Náš letecký průmysl je slabý, není konkurenceschopný, je dezorientovaný, protože není dostatečně plánován a e, není tu, nejsou tu mm, patřičně koordinované toky, e, uzly a místní propojení. Musíme změnit, e, vážená paní komisařko, tu tendenci z minulých let a musíme chránit letecký průmysl. A nebo máme snad čekat na jejich úpadek? Děkuji paní Arnatu NF. Dvě minuty. Děkuji, pan předsedo. Drzí kolegové, paní komisařko, takže eh, z kraje chci říci, že jsem poněkud opatrná, pokud je o jednotné evropské nebe. I eh, mohou tam být samozřejmě nejlepší úmysly, ale pod záminkou zlepšího, zlepšení fungování letectví můžeme eh, vytvořit něco úplně opačného, kde je tu prostě gigantismus a chybí pak flexibilita. Takže eh, toto, nicméně mi to přijde zajímavé z několika hledisek. Jednak otázka bezpečnosti. Ehm, podporujeme posílování bezpečnosti ve všech oblastech. A samotnou definující vlastností letectví, a já jsem pracovala u Air France, Eh, vyžaduje, abychom měli maximální bezpečnostní požadavky. Musíme, eh, musí být tudíž přijata dostatečná opatření týkající se například eh, zdravotního stavu členů posádky. A kromě toho je tu také jasná otázka, že nemůžeme stát se založenýma rukama tváří je tvář této neférové konkurenci eh, a eh, ohrožení některých našich eh, aerolinek. Naše firmy nemohou přežít, pokud nebudou fungovat za rovných podmínek oproti konkurenci a tím myslím zejména státy zálivu a Turecko jsou dotovány vládami, kromě toho také dostávají nepřímo palivo skoro zadarmo, nebo nemusí platit letišní poplatky. E, oproti tomu evropské firmy nemají nárok na žádnou pomoc, protože komise to e, zakazuje ve jménu konkurence. Takže když doporučujeme komisi, aby urychlila Eh, snižování emisí skleníkových plynů, tak nevyhnutelně eh, zvýšíte již tak velkou eh, zátěž, která je břemenem pro naše firmy. A tím pádem se znovu zvýší ceny letenek. Za nezařazené. Pan Epitideos, jedna minuta, prosím. Grazie, signore Presidente. O klado των metaforon my tady máme dispozici veškeré podmínky pro to, abychom eh, mohli eh, se, eh, abychom se měli růst motoru, tedy motor růstu. Ale je třeba také mít vhodnou strategii. O co jde? Letecká doprava musí být konkurenceschopná poněvadž eh, musíme říct, že jsme pod velkým tlakem konkurence eh, se zahraničí a je tady značná eh, míra nekalé konkurence. Máme zde další možnosti. Třeba můžeme využívat technologie, které jsou vysoce kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. U leteckých společností musí být kvalitní pracovní místa. Státy je třeba, aby toto zajistili legislativně. Děkuji. Máte slovo, pan, pane Vanekamp. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Tak eh, já bych chtěl začít poděkováním kolegu, kolegovi Marineskovi, ale také Ismailu Ertogovi a Gezině Meissnerové. Eh, chci poděkovat za to, že jako parlament jsme dokázali sepsat jasnou rezoluci o letecké dopravě. Také bych eh, ještě chtěl říct toto, pane předsedo. Očekávání frakce EPP jsou velmi vysoká. My bychom si skutečně přáli od 2. prosince eh, mít na stole inovativní, konkurenceschopný návrh, eh, který eh, půjde v souladu s tím, co tady paní komiska Bulc řekla. Jde o čtyři body. Za prvé konkurenceschopnost a také výběrová řízení. De facto lze říci, že náš letecký průmysl je příliš malý, je třeba, abychom konkurovali globálně, ovšem reálně. A máme tak trošku pochyby, zda v některých zemích, zejména na, eh, v Dálném východě, eh, je to podle pravidel. A druhý bod, inovace. Evropská, eh, evropský letecký průmysl plus drony, plus satelitní systémy, to všechno je mimořádně důležité pro evropský průmysl. O to bychom měli velice dobře pečovat. Třetí bod, pane předsedo, a to je sociální agenda. V letecké dopravě Eh, tam eh, skutečně jsou někdy drsné podmínky a proto je třeba eh, je třeba zde ten sociální aspekt zdůraznit. No a pak je tady otázka bezpečnost. To je velká výzva. Děkuji. Paní Ajala Sender, jedna minuta, prosím. Děkuji vám, pane předsedající a paní komisařko. Co se týče tohoto bal- balíčku, my očekáváme, že přijde do konce roku a přejeme si, aby eh, aby přinesl prospěch všem těm 850 milionům pasažerů, kteří eh, každoročně létají, eh, mají právo na bezpečnost, na přístupnost a také na Eh, ochranu vůči eh, podnikům, které, jak se zdá, špatně zacházejí se svými eh, pasažery. Také zapotřebí, abychom měli na paměti všechny pracovníky v dané oblasti. Také v souvislosti s mm, konkurencí protože tu jsou mladí piloti, kteří nemají mzdu, ale aby získali licenci, tak sami platí je zapotřebí souvědomit, co to všechno znamená. Evropští občané musí mít eh, přístup k lokálním, regionálním eh, letištím. To všechno má dopad na eh, průmysl. Tak to musíme budovat a recyklovat. Děkuji vám. Pan Ponemba, jedna minuta. Pane předsedo, pane, paní komisařko, Aerolinky eh, včelí mnohým eh, výzvám od konkurence a eh, poněvadž konkurují celému světu. Náš společný trh to je soubor finančních a právních předpisů a také mezí například unijní systém obchodování s emisemi, což značně oslabuje evropské flotily. A já bych skutečně chtěla, chtěl poprosit, aby ta prosincový návrh komise podpořila konkurenceschopnost sektoru a představovala dlouhou dobou strategii rozvoje letecké dopravy. Chci zdůraznit z této souvislosti také důležitost regionálních letišť. Například v mém regionu Podvěšonce patří do sítě Eh, doplňkové a skutečně má dispozice k tomu, aby mohla, mohl odlehčit eh, velkým letištím naší zemi. Proto bych velice prosil, aby ten návrh, na něž čekáme, byl návrhem, který se strategicky eh, přispěje k rozvoji letectví v EU. Děkuji, pan Telička. I pro vás jedna minuta. Chtěl bych vybídnout vážné poslance a poslankyně, aby příliš eh, nemluvili rychle. Pane předsedo, paní komisařko, já si cením toho, že vy oceňujete to usnesení. To ukazuje, že jdeme stejným směrem a že tu velký, velká míra překryvu. Zdá se mi, že to usnesení je vyvážené, ne dokonalé, ale myslím, že jsou v něm eh, definovány ty cíle. Eh, dovolte mi se eh, reflektovat, co řekli někteří kolegové. To, že, některé letické společ... že se některým leteckým společnostem nedaří, to není chyba národních členských států. Vždycky vyníme Evropskou unii. Jistě potřebujeme letecký balíček, budeme muset řešit problém, budeme se muset zabývat vnitřním trhem, budeme muset mít rovné podmínky, jak jste řekli, pokud někde nějaká státní pomoc, musíme to řešit. Komise bude muset vynaložit úsilí, ale protekcionismus není žádným východiskem. To bychom neměli dělat. Paní komisařko, musím říct, že i my jsme netrpěliví, jsme přesvědčeni, že těch sedm bodů, které jsme nasínili, když se rozpracují, budou představovat solidní základ našich dalších vztahů, naší další interakce, ale ty principy by měly vést ke skutečné konkurenci. Děkuji. A pan Contes na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. My teď eh, samozřejmě čekáme na návrhy komise eh, pro leteckou dopravu a mimo jiné bychom si přáli, aby eh, jakákoliv další privatizace letišť skončila. To prostě nemá smysl. Eh, po té, co jsme tady měli opravdu eh, tvrdá úsporná opatření, tak eh, skutečně došlo k prodeji k velké dlouhé řady regionálních letišť a letecké dopravy to jedině uškodilo. Třeba Eh, máme tady dneska eh, frankfurtské letiště, patří Lufthansa, Lufthansa patří také další letiště v Řecku, což je eh, skutečně ponížení pro Řecko. Tady máme Fraport, má nyní smlouvu na 40 let na našich letištích a opravdu oni ovládají celý, celý letový celotou dopravu. Zítra eh, bude generální stávka v Řecku a ta má za cíl eh, eh, přimět řeckou vládu, aby opustila tento kurz. Děkuji, pan Piper, minuta a půl. A chtěl bych zde přivítat naše návštěvníky. Chtěl bych připomenout, že toto je rozprava, která je velice specializovaná. Je tu paní komisařka, která se zabývá tou technickou oblastí a také tu jsou poslanci, kteří se zabývají speciálně touto oblastí, tedy je to zejména z výboru pro eh, dopravu. A následně se eh, sál zaplní, protože se bude hlasovat. Pan Píper, minuta půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Evropský, evropská letecká doprava je pod tlakem. Máme tady stávky, eh, obchodování s emisemi, speciální poplatky, eh, pasažéři a dotovaná konkurence. Eh, máme tady dramatické důsledky. Přišli jsme v posledních letech o 20 tisíc pracovních míst. To znamená, že letecká doprava potřebuje osvobodit a nepomohou jenom tedy eh, eh, fúze a další věci. To všechno bolí, ale je třeba, aby také Evropa eh, zlepšila rámec. Komise musí opravdu se postarat o spravedlivou spravedlivou konkurenci, skutečně nebát se jednat. Také členské země musí souhlasit s jedním společným letovým prostorem. Tady nemůžeme eh, se, si to rozdělovat na jakési malé domény. A také další předpisy a emisní povolenky. To všechno je něco, patří k věcem, které mohou pomoci nebo také nepomoci konkurenci a konkurenceschopnosti. Také samozřejmě podpora techniky, podpora spravedlivé konkurence, konkurence schopných letišť. To jsou velmi dobré úkoly pro komise a čekáme na další kroky. Honorevole Vieli, per un minuto. Panu Jeli, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych rovněž rád přivítal paní komisařku je jasné, že v této oblasti musíme spolupracovat. Já jsem jeden z mála hlasů pro cestovní ruch zde v parlamentu, to je má specializace, a hovořím jménem deseti milionů zaměstnanců a dvou milionů firem. Sektor cestovního ruchu, aerolinek, hotelů a všech dalších zúčastněných subjektů říká, že Evropa je destinace číslo jedna na světě, ovšem to se může snadno v příštích letech změnit. Jaké jsou hlavní překážky? Jednak vízový systém, eh, musíme hovořit o novém systému pro zjednodušení vízového režimu, a za druhé jsou to pravidla aerolinek, to znamená všechny ty překážky, které stěžují těm desítkám milionům turistů zejména z Číny, přilétat do Evropy. To je důležitý sektor, kde se vytváří celá řada pracovních míst. Děkuji. Děkuji, pan Vandálen, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, tento eh, parlament eh, opět se pokouší podkopat svoji vlastní důvěryhodnost. Všichni vědí, že Evropská komise napsala balíček, ale teď před jeho představením Eh, ze strany Evropskou eh, komisí přijdeme s celým eh, seznamem přání. Škoda a všech těch stromů, které padly na papír, na který to tiskneme. Doufám, že bude tedy v balíčku v komise bude, budou rovné podmínky pro lety v uvnitř Evropy i s vzhledem k leteckým společnostem ze Středního východu. Potom No, v rizika, eh, která se týkají eh, při odbavování eh, plavidel, zavazadel a také ty věci, které se odehrály v Sharm šajchu že tam budou. A potom, že se budou tam také bránit praktikám, i jako dělá Norwegian Air. Velice se na ten balíček těším. Děkuji. Děkuji, pan Rike, minutu. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Tento návrh usnesení, který podporujeme, ukazuje, do jaké míry je Evropský parlament netrpělivý u odvětví, jehož důležitost už tady byla zdůrazněna. Nicméně stále ještě máme určité obavy u věcí, jako jsou letišní časy, práva cestujících a podobně, protože eh, Rada furt stále hovoří o obhajobě suverenity, což znemožňuje další pokrok. Doufejme, že nový balíček letectví změní postoj členských států. To je tedy moje první otázka. Druhá otázka. Máme svěřit eh, novou odpovědnost agentuře EASA. Je tedy rozumné, aby komise podobně jako eh, rada navrhla vhodné finanční prostředky. A konečně Eh, růst leteckého průmyslu byl vynikající pákou pro naše hospodářství a vyžaduje další investice v oblasti výzkumu a inovací a balíček letectví by tedy měl tuto snahu podpořit. Děkuji. Děkuji a nyní pan de Grandes Pascual. Děkuji, pane předsedající, děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost. Já musím nejprve pochválit toto usnesení a jeho obsah. Myslím si, že toto odvětví potřebuje nový impuls, aby se zajistila jeho udržitelnost a konkurenceschopnost snahy evropských firm eh, letišť a leteckého průmyslu. Toto usnesení podpořili tři velké frakce, což ukazuje, že ta usnesení dělá správnou diagnozu situace. V oblasti konkurenceschopnosti komise musí brát v úvahu princip vzájemnosti se ve vztazích s třetími zeměmi. Je to eh, odvětví, které vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Dále bych chtěl zdůraznit otázku bezpečnosti. Ta musí být posílena, paní komisařko, a my netrpělivě očekáváme opatření komise a příslušné rozpočtové prostředky. Pak je tady ještě jedno téma. Bod 28 je pro španělskou delegaci v EP eh, problematický, eh, souvisí s Gibraltarem eh, a s využíváním tamního letiště. Dnes je to tedy záminkou pro zablokování textu. Je to problematika suverenity, paní komisařko. A Komise ani rada tedy do toho nemají co mluvit. To je problém dvou suverénních členských států, Spojeného království a Španělska, které si musí řešit své staré konflikty, ale nikdo další se do toho nemůže vměšovat. My doufáme, že tyto problémy se Spojeným královstvím eh, vyřešíme. Děkuji. La parola all'onorevole De Monte. Kolega De Monte. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, myslím si, že je velice důležité diskutovat o tomto leteckém balíčku a identifikovat výzvy v tomto sektoru a posilovat jak aerolinky, tak letiště. Vzhledem k tomu, jak se navyšuje letecký provoz a roste tlak konkurence v Evropě, je důležité vyvinout patřičnou snahu a schválit tuto legislativu, zejména legislativu o nekalém soutěži co nejrychleji. Je důležité podpořit a dále implementovat jednotné evropské nebe, abychom optimálně využívali prostor, který máme a pokrývali potřeby všech uživatelů. Pozitivní dopad tohoto balíčku Pocítí jistě také sektor cestovního ruchu, protože bude snazší naplánovat si cestu. Nicméně liberalizace nesmí ohrozit ani bezpečnost, ani sociální standardy. Děkuji. Děkuji, pan Zlotovský, jedna minuta. Pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, eh, stálý nárůst čísel eh, leteckých pasažérů je důvod eh, k hrdosti. Je to nepopiratelný úspěch evropských aerolinií. Důvěra klientů a rostoucí cenová dostupnost má ale také svoji odvrácenou stránku. Evropská komise chce správně Mm, řešit tyto problémy eh, navrhem eh, leteckého balíčka, ale nesmí to eh, Brno, br- brzdit dynamický rozvoj evropských aerolinií, zejména tím, že budete nařizovat finanční zátěž i administrativní provozovatelům aerolinií. Za prvé se musíme snažit o bezpečnost pilotů pozemní, cestujících i pozemní obsluhy a um, také včas eliminovat jakékoliv ohrožení eh, leteckého provozu. Také je třeba eh, podporovat eh, rozvoj nástrojů řízení letového provozu. Musíme solidněji investovat do infrastruktury, jak pokud jde do letiš, tak pokud jde o jejich napojení silniční na, a železniční na ehm, blízká města. Nesmíme zajist, tedy se postarat aby konkurence, která nepřijímá zásady volného trhu, mohla, být, mohla působit na naše dopravce, aniž by byly chráněni. Děkuji. Pan Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, Evropská unie eh, má novou příležitost. Díky tomuto novému balíčku můžeme ukázat, že jsme schopni nad rámec individuálních zájmů států využít příležitosti, které unie otevírá našim podnikatelům a občanům je třeba konečně zavést jednotné nebe. To je opatření, které může nejlépe přispět k efektivitě a udržitelnosti našich leteckých společností. Kromě toho pouze všichni společně můžeme na globálním trhu mít možnost, jak se bránit eh, nekalé hospodářské soutěže zvnější a zabránit eh, špatným postupům, které zhoršují podmínky zaměstnanosti a mohou ohrozit bezpečnost. Je třeba omezit administrativní zátěž, integrovat leteckou dopravu do integrovaného systému mobility, který bude kombinovat letectví s dalšími typy dopravy. Je třeba také zaintegrovat regionální letiště a je třeba podporovat inovaci na všech úrovních, od řízení letišť až po e, vytváření aplikací pro konečné uživatele. Takže paní komisařko, očekáváme s velkým zájmem váš návrh. Děkuji. La parola l'onorevole Lukačevská. A teď eh, paní Lukačevská. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, paní komisařko, v letecké odvětví přispívá k hospodářskému růstu, rozvíjí cestovní ruch, mezilidské kontakty, mobilnost, v a také eh, s eh, regionální a společenskou soudržnost v Evropě. Eh, vytváří 5 milionů pracovních míst a k evropskému HDP přispívá 365 miliardami eur. To je velice důležitý sektor do budoucna a zároveň víme, s kolika problémy se potýká toto odvětví v Evropě. Proto bychom měli přijmout kroky, jejichž cílem na jednu stranu bude zajistit eh, poctivou konkurenci, eh, vytvořit eh, dobrou síť spojení, zajistit bezpečnost pasažérů a to bude možné díky nárůstu bezpečnosti celého sektoru a také je třeba postarat se o práva pracujících i cestujících. Na druhou stranu je třeba zajistit eh, jednotný evropský letový prostor, neboť do savadní eh, fragmentace je velkou zátěží pro evropské přepravce a to eh, vede ke snížení konkurenceschopnosti celého sektoru. Doufám, že Evropská komise přijme Eh, příslušné eh, rychlé kroky v této oblasti. Eh, jsem přesvědčena, že když přijmeme za návrh usnesení, tak to bude důležitý krok směrem ke schválení dlouhodobé strategie pro celý evropský letecký sektor. Děkuji. A nyní dostává slovo paní Senalová. Vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, ráda bych se rovněž vyjádřila k připravovanému leteckému balíčku

Letecký průmysl je eh, klíčem pro hospodářský růst. Ryanair a EasyJet udělal víc eh, pro náš hospodářský růst než eh, stovky miliard regionální pomoci. Je to také globální odvětví, takže musí být otevření, konkurenceschopní a potřebujeme inovace. Měli bychom podporovat nová řešení v Eh, řízení letového provozu v alternativních palivech i ve vystavování letenek musíme přijmout eh, programy eh, jednotného evropského nebe a Cesar a podpořit je a spolupracovat s partnery. V dobách omezené kapacity bychom také měli prosazovat důležitost našich regionálních letišť, například Birmingham, i to je v mém volebním okrsku letectví není zbaveno daní. Spousta letišť eh, ukládá eh, taxi eh, na dlouho na dálkové lety. Já si myslím, že to je proti naší konkurenceschopnosti. Je třeba to škrtnout. My musíme být flexibilní, otevření a inovativní. Jsme na globálním tržišti. Děkuji. Honorevole van Mintenburg. Kolega van Miltenburg. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekl něco k tomu bodu, který se týká práv cestujících a také k tomu nařízení z roku 2004, 261. Eh, je to zablokované na radě a já chápu, jak politicky citlivé to je eh, v Británii i ve Španělsku, ale eh, tyto citlivé věci drží celé, celý evropský letecký sektor jako rukojmí. Cestující chtějí být informováni o svých právech a povinnostech. A e, Evropská komise e, by měla přijít e, s příslušným výkladem pravidel, stávajících pravidel a neměla by čekat na nová pravidla. Já jsem neměl takové štěstí osobně se svými požadavky, protože si myslím, že je třeba tlačit především na radu, aby přišla s novými pravidly, protože jedině díky nim bude mm, jasno, tak jak je třeba. A chtěl bych také apelovat na své krajany, kteří budou předsedat v eh, Evropské radě, aby se, zajist, aby se postarali o to, že Evropa udělá to, co se od ní očekává. Slovo má pan Bach. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, díky za váš projekt, projev, co se týká leteckého balíčku. Souhlasím s vámi, že letecký sektor nutně impulzy a to tedy jak aerolinky v Evropě, tak letiště, tak celkový tento sektor, aby se posílila jeho pozice. Abychom toho dosáhli, potřebujeme, jak říkáte vy, dlouhodobou strategii. Mnoho přímých pracovních míst, miliony lidí od nás vyžadují, abychom, a kolegové ze všech frakcí na to v podstatě upozorňovali, něco konečně začali dělat pro tento sektor. Nesmíme zapomínat na sociální dimenzi. Pracovní podmínky mají přímý vliv na bezpečnost, což je naše největší priorita, nejvyšší priorita v letecké dopravě. Na konferenci o dopravě byly všechny problémy, které, se kterými se setkáváme, zmíněny. Potřebujeme motivovaný, motivovanou pracovní sílu, motivované zaměstnance a proto musíme například jasně definovat pojmy, jako je domácí základna aerolinek a musíme jasně definovat veškeré postupy v tomto sektoru. Musíme se naopak vyhýbat eh, takovým těm eh, nepřijatelným praktikám, zejména těch eh, levných aerolinek, které zavádějí prekérní pracovní podmínky a vůbec nerespektují své zaměstnance. Děkuji. Děkuji, kolega Nilsson. Tak se eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, jsem skutečně eh, rád, že už v prosinci předložíte nový návrh a těším se na něj. V minulém roce jsme viděli, že trh práce v leteckém sektoru vypadá stále více jako divoký západ. Personál je pod tlakem, sociální normy a platy jsou pod tlakem, ze strany zaměstnavatelů a to dlouhodobě ohrožuje bezpečnost. S tím musíme něco dělat a k tomu potřebujeme právní předpisy. Je také důležité, aby Evropa v této oblasti více spolupracovala. Nemůžeme dovolit, aby otázky bezpečnosti eh, propadly jak si někam pod stůl při jednání všech těch národních agentur. Bezpečnost v leteckém provozu musíme posílit. Pakliže existuje jedna věc, kde máme obrovskou podporu eh, evropského mandátu ze strany veřejnosti, tak je to právě bezpečnost v letecké dopravě. Máme eh, přitom proporci mezi zhoršenými pracovními podmínkami a mezi zhoršenou bezpečností. A právě proto je potřeba tato témata řešit společně. Děkuji, pan Koch. Vážení kolegové, kolegyně, vážená paní komisařko. Za prvé, vítám, že zde dnes hovoříme o celém legislativním balíčku, abychom zajistili koherentní legislativu a ne jen jednotlivá opatření, kde by hrozilo, že si budou odporovat. Toto je naprosto zásadní koncept a to je něco, co jsme si u čtvrtého železničního balíčku například neuvědomili. A doufám, že se nám podaří tento balíček dotáhnout do konce, pak bychom mohli třeba začít eh, s balíčkem pro silniční dopravu a pak s balíčkem pro námořní dopravu. To by bylo super, paní komisařko. Eh, sektor leteckého provozu má silnou globální komponentu a proto je potřeba vyhnout se čistě evropským opatřením, ale zaměřovat se spíše na globální úroveň. Například co se týká emise. Eh, jedině globální eh, pravidla jsou například v oblasti emisí smysluplná a musí být součástí i dohod, jako je TTIP. Nesmí výrazným způsobem obrozit, ohrozit konkurenceschopnost evropských aerolinek. V dnešních dnech eh, jsou aerolinky vystaveny silné konkurenci mimo jiné ze států Perského zálivu. Je potřeba chránit se před nekalými cenovými praktikami, to zatím v podstatě vůbec neplatí. A je dobře, že se komise mimo jiné i touto otázkou zabývá a navrhuje odpovídající změny v rámci tohoto leteckého balíčku. A nakonec jedna naléhavá prozba na členské státy EU může být smysluplným a vážně braným jednacím partnerem, pouze pokud se nám uvnitř Evropy podaří vytvořit skutečně jednotný a společně fungující letecký prostor. Děkuji. Děkuji, kolega Simon má slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Problém v sektoru letectví už léta je, že s tím nadále zacházíme jako se sektorem, ptáme se na ten sektor, zatímco bychom se měli ptát na to, jak ten sektor zapadá do našeho hospodářství, do naší společnosti. A proto dospíváme k těm absurdním situacím, jako je třeba v Británii, kde jsme se rozhodli, že v Londýně postavíme už nějaké 77. letiště, zatímco bychom, co bychom potřebovali je navýšení regionál, kapacity regionálních letišť, jako například Birmingham, který přispívá více než miliardou liber do regionální ekonomiky a dvěma miliardami liber do, do státní ekonomiky, ale mohlo by to být daleko více. Zvážíme-li strategickou důležitost, strategický význam našich letišť pro celou ekonomiku, musíme zvažovat také pracovní podmínky lidí, kteří na nich pracují. Nechceme eh, systémy pay to fly nebo z pracovní smlouvy s nulovým počtem hodin na takto důležitých místech. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Monteiro de Aguiar. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Skutečně eh, stojí mnoho výzev před evropským letectvím. Jedná se o letecké společnosti, eh, o firmy, které vyrábějí v letovém průmyslu, ale také o letiště. Letiště čelí exponenciální konkurenci, často je to nekalá hospodářská soutěž ze strany třetích zemí. V poslední době se snižuje napojení na evropská letiště eh, a naopak roste objem na mimoevropských letištích. Také se mění trasy některých letů a to postihlo především regionální letiště. Proto bych chtěla využít této příležitosti a obrátit se na paní komisařku s tím, že si myslím, aby komise v tomto balíčku především předložila strategii pro regionální letiště, která zohlední eh, i eh, státní podpory a je třeba, aby se regionální letiště vnímala jako část řešení, které může ulevit těm centrálním letištím. Na závěr bych chtěla říci, že potřebujeme jasné rozhodnutí ze strany komise, protože tyto regionální letiště propojují eh, lidi i služby i zboží. Je třeba, aby eh, letiště byla součástí celé dopravní infrastruktury. Nezapomínejme, že letiště jsou také místem, jimž eh, se do Evropy dostávají turisté a mohou tedy podpořit další rozvoj regionů. Eh, jsou důležitá pro sociální a ekonomickou soudržnost i odlehlých regionů, jako je třeba případ Madejry. Děkuji. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji, pane předsedající. Evropská evropské odvětví letectví čelí mnoha změnám, mnoha výzvám, mnoha rizikům. Evropská komise proto připravila ambiciozní balíček, který se opírá o konkurenceschopnost. Je třeba omezit dopad letectví na eh, eh, životní prostředí, protože letectví produkuje velké množství emisí a Mezinárodní organizace civilního letectví byla vyzvána, aby také pracovala na omezení emisí v letectví do roku 2016. Balíček komise obsahuje řešení, která umožní bojovat proti emisím CO2 v souladu s kyotským protokolem. Je třeba využívat biopaliva, eh, která by měla nahradit kerosen. Je třeba eh, také bránit přílišným přes nástupům, je lepší eh, nabízet integrované letenky a hledat další možnosti pro toto odvětví. Také je třeba zlepšovat strukturu leteckých společností. Je třeba vyzvat členské státy, aby zlepšily infrastruktury evropských letišť tak, aby tato letiště mohla konkurovat eh, jiným letištím. Děkuji vám. Nyní paní Flašíková Beňová. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko. Letecký průmysl je důležitým zaměstnavatelem, který má vliv na vývoj a růst evropského hospodářství. Ročně nad Evropou proběhne přibližně 10 milionů letů, eh, asi půl milionu osob pracuje v tomto odvětví. Zvyšování konkurenceschopnosti odvětví je tedy nezbytné. Cílem navrhovaných opatření je zlepšit fungování jednotného trhu letecké přepravy v Evropě který by se mohl rozšířit i do některých dalších zemí. Při liberalizaci je důležité také zajistit kvalitní naplňování eh, práv spotřebitelů a práv cestujících. Souvisí to třeba s finanční kompenzací při spožděním letadla nebo při ztrátě zavazadel. Nová pravidla by se měla týkat i bezpečnosti cestujících v leteckém provozu. Nicméně v rámci eh, zvyšování bezpečnosti by to nemělo dojít k obtěžování eh, cestujících na letištích, protože situace na některých letištích, eh, pokud jde o práva cestujících, je skutečně velice špatná. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Jongerius. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, minulý rok v květnu eh, z výzkumu Univerzity v Gentu vyplynulo, že eh, téměř eh, všechny, všechny letadla levných společností jako Ryanair, že s nimi letají piloti, kteří mají kontrakty pay to fly, také posádky z jihovýchodní Asie, jako u Norwegian Air, jsou stále častější. A, a Tyto praktiky jsou špatné pro eh, zaměstnance, eh, obnášejí eh, riziko pro cestující a škody pro společnosti, které zacházejí se svými zaměstnanci slušně. Komisařka Tyson řekla začátkem tohoto týdne, že je třeba se pustit do prekérních pracovních poměrů v Evropě a to je něco, co nesvládne jenom jedna komisařka, co vy, paní komisařko Bulc, eh, chcete udělat se sociálními poměry v mezinárodní dopravě? Eh, například v leteckém balíčku chcete eh, vázat ta práva na přistávání na dobré pracovní podmínky? Děkuji. Paní pan Paní Moody. Děkuji. Budoucí letecký balíček je skvělou příležitostí k tomu, abychom se zabývali eh, s eh, bezpečnostními opatřeními eh, nebo agenturou pro letouny známá jako EASA. Tato, toto odvětví je základem našeho průmyslového odvětví a mm, například i v takových inovativních oblastech, jako jsou kompozity. U nás eh, zaměstnává Erba 4000 lidí přímo a tisíce dalších v dodavatelském řetězci, ale eh, je nedodělaných asi 6000 eh, letadel, která by měla být certifikována kvůli odkladům v EAZ. celé odvětví potřebuje, aby pravidla, která se týkají té agentury, byla revidována. Musíme být konkurenceschopní v globálním průmyslu. A především i jako členka rozpočtového výboru mohu říci, že nás to nebude stát nic navíc eh, do evropského rozpočtu. Takže eh, z evropského rozpočtu. Takže prosím, postarejte se o to, aby ta agentura opravdu fungovala dobře eh, a fungovala pro to odvětví a zároveň zachovávala vysokou úroveň bezpečnosti, kterou se zatím odvětví vyznačuje. Děkuji a nyní přejdeme k nezařazeným řečníkům. Nejdříve pan Kine. Paní Kine. Děkuji, eh, eh, pane předsedo. Eh, paní Embolc, těším se na váš letecký balíček příští měsíc. Letecký průmysl je velice Ehm, něco, čemu se velmi daří v Evropě, je to dobré pro podniky cestující a některým leteckým firmám se daří dobře a některým ne. Procházejí konsolidací, eh, zrozují se nové aerolinky, které opravdu eh, letají do našich regionů velice dobře a jak předchozí řečníci, eh, když se hovoří o Ryanairu a EasyJetu, tak ty zalétají do našich nejzdálenějších regionů, ale musíte jednat v takových věcech, jako je jednotné evropské nebe, práva cestujících a sloty. Musíme to řešit a a tak, abychom vylepšili konkurenceschopnost evropských aerolíní. Na druhou stranu, Vítám, že eh, chcete jednat s aerolinkami eh, z mimo Evropy, například eh, ze států Perského zálivu. Je důležité, abychom vytvořili komplexní letecké dohody s těmito aeroliniemi, protože oni nezmizí cestující v Evropě je používají, podniky je používají a, a, a my nechceme e, vytvořit e, zeď kolem Evropy a jenom e, chránit své aerolinie. My potřebujeme komplexní dohody a přeji vám k tomu hodně úspěchu je eh, důležité, abychom eh, to zvládli, abychom fungovali v globální ekonomice a nemůžeme se eh, dívat jenom dovnitř na sebe a navazovat na to, co jsme tady bylo historicky vybudovali. Musíme se dívat vpřed, musíme sloužit spotřebitelům a těm, kteří podnikají na globální úrovni. Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Letecký sektor patří k nejdůležitějším sektorům, co se týče růstu a tvorby pracovních míst v Evropě. Zároveň je to také napo- sektor napojený na leteckou dopravu v Evropě, kde zaznamenáváme obrovské obraty v Evropě a mnoho jak přímých, tak nepřímých pracovních míst. Trojka a úsporná opatření na podnět paní Merklové, nechali zkrachovat až 14 regionálních letišť. Problémy začínají zasahovat i aténské letiště, což je státní podnik a e, je to jedno, jeden z nejsuverenějších zaměstnavatelů v Evropě. Konec konců jde i o zahraniční dopravu a o celý řecký trh. Potřebujeme náležitá pravidla rovného konkurenčního boje. Bohužel pravidla Letecké dopravy v Řecku jsou dominována Německem a zahraniční obchod Řecka je také Německem určována. To nelze připouštět. Děkuji, pan Frunzulika. Děkuji. Dámy a pánové, vážení kolegové, podporuji tento budoucí letecký balíček, protože podpoří udržitelnější letecký průmysl v Evropě, zlepší konkurenceschopnost tohoto sektoru, posílí evropské aerolinky, letiště a vůbec letecký průmysl a zajistí rovné podmínky na globálním trhu. Nastaví také dlouhodobou strategii pro evropský letecký sektor. Komise by měla zohledňovat a podporovat inovace v oblasti zprávy e, leteckého provozu, bezpečnosti letiš, digitalizace a multimodálních řešení. Je důležité, aby tento balíček podporoval globální environmentální řešení, jako například globální tržně založená opatření pro řešení emisí CO2 z mezinárodního leteckého, z mezinárodní letecké dopravy. Evropská letiště čelí výrazným konkurenčním tlakům. A i to musí komise zohlednit. Musí implementovat směrnici o letišních poplatcích a ten balíček musí také zahrnovat dlouhodobý strategický plán pro EU, který bude řešit výzvy a příležitosti pro regionální letiště v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Kolega Paet. et Děkuji. Evropská komise v sobotu rozhodla, že Estonian Air, naše aerolinky, obdrželi státní pomoc od vlády a že ji bude muset vrátit, což vedlo k bankrotu našich národních aerolinek. A ohrozilo to i e, naši konkurenceschopnost. Mnoho lidí přišlo o práci a bylo řečeno, že státní pomoc ze strany vlády je škodlivá pro konkurenceschopnost. Ale o jaké mhm. konkurenci to vlastně mluvíme? Protože Estonsko má velice špatné letecké napojení, mnoho aerolinek nechce do Estonska vůbec létat. A bankrot našich národních aerolinek snižuje naši konkurenceschopnost a zhoršuje spojení Estonska se zbytkem světa. Jakým způsobem politika tohoto druhu slouží zájmům EU. Evropský letecký balíček musí takhle také zohlednit, že v periferních oblastech konkurence nefunguje stejně jako v centru. Je potřeba zavést schodná opatření pro všechny. Je potřeba změnit legislativu tak, aby i malé státy na periferii měly přímé spojení alespoň na větší města na zbytku světa. Sám trh si s tím neporadí. Děkuji. Děkuji. Paní Sakorafa. ty nemiláme Děkuji, paní eh, komisařko. K čemu slouží hovořit o konkurenceschopnosti evropského průmyslu, o ochraně spotřebitelů, o sociální agendě a podobných věcech, když tohle všechno neslouží zájmům občanů? Možná je to monopol, monopol, který je e, dobrý pouze, když je veřejný a německý. E, když se hovoří o budoucnosti leteckého průmyslu, jak už jsme o tom hovořili dříve, tak bych chtěl pokázat na to, že v Řecku je 14 letiště, které dnes jsou podřízeny německé joint venture a to pod nátlakem trojky. A toto řešení bylo zvoleno pouze pro letiště, která byla eh, vyhodnocena jako životaschopná. Neexistují žádné vyhlídky růstu těchto letišť anebo eh, naší země, protože žádné investice neproběhly. Tyto letiště byly, byla obětována na oltář memoranda eh, toho, aby se vyšlo vstříc požadavkům německé vlády a řecká vláda tím byla velice postižena. Také toto řešení bylo zvoleno na úkor pracujících. Paní komisařko, takhle Evropa vnímá růst a rozvoj? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Kelly. Děkuji, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za tuto debatu. Velmi jsem si ji užila, hodně jsem se z ní poučil. Když dovolíte, mám tři poznámky. Je potřeba řešit postupy třetích států, o tom mluvila už paní komisařka, to musíme řešit na globální úrovni, protože náš letecký průmysl si zaslouží rovné podmínky. Za druhé, uhlíková stopa, eh, o které se zde mluvilo. A to je varující, protože je obrovská. Komise hovoří o silných regulačních nástrojích na omezení emisí CO2. Je potřeba diskutovat na toto téma i na konferenci COP21 v Paříži. Doufám, že i ostatní průmyslové sektory, jako například sektor námořní dopravy, budou do těchto rozhovorů zahrnuty. A za třetí jde o konkurenceschopnost aerolinek v Evropě. Ryanair je irská společnost, velmi úspěšná. Eh, její podíl na trhu roste, její akcie jsou na vzestupu a v nedávné době slíbila irské, daň, eh, irské vládě, že pokud zruší eh, daň z poplatky z letenek, tak jejich sektor naroste ještě o milion osob, což se také stalo. Toho je potřeba využít. Děkuji, pane Kelly. Teď má slovo za komisi paní komisařka Bulc. President, dear members of... Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, toto byla skutečně neuvěřitelná rozprava, která mi ukázala, jak důležité je toto téma. A přes velké výzvy vím, že toto téma budeme řešit co možná nejlépe se zapojením všech zúčastněných stran. Dovolte, abych v rychlosti zareagovala na některé vaše otázky a komentáře. Bohužel nebudu moci zareagovat na všechny kvůli časovému omezení. Mohla bych hovořit velice rychle, ale potom by to bylo pro tlumočníky náročné, takže se pokusím zareagovat eh, na některé a případně nám můžete poslat doplňující otázky, pokud by vás odpověď neuspokojila. Takže nejprve eh, nejčastěji zmiňovaná záležitost, to jsou pojistky spravedlivé hospodářské soutěže. Komise podporuje cíl zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž eh, v letectví. Máme na to různé nástroje. Za prvé, eh, můžeme podporovat rozumné eh, principy vymáhání řádné hospodářské soutěže v bilaterálních smlouvách. Za druhé, můžeme podporovat dohody na úrovni letectví s významnými obchodními partnery, tak abychom měli skutečně komplexní dohody. Můžeme také revidovat standardní klauzule o férové hospodářské soutěže, tak aby byly použitelnější v jednáních s třetími zeměmi. A zároveň musíme zajistit, že výlučné pravomoce komise a národních eh, orgánů budou plně dodrženy. To bude eh, velice jasně řečeno. Další otázka se týkala dotací. Chci zdůraznit, že existence dotací Eh, je předpokládaná a neprokázaná. I pokud dotace existují, musíme posoudit, zda mají skutečně negativní vliv na evropské firmy. A o to se opravdu snažíme. Nezapomínejme, že konkurenceschopnost eh, a její oslabení v Evropě souvisí například s eh, fragmentací letového provozu, s nedostatečnou implementací jednotného evropského nebe, s nedostatečnou infrastrukturou a s nedostatečně rovnými podmínkami. A komise to chce řešit v rámci strategie letectví. Další otázky se týkaly eh, právní úpravy Zatím jsme neobdrželi žádné stížnosti nebo žádné žaloby ohledně eh, tohoto problému, přestože se často poukazuje na nekalé praktiky ze třetích zemí. Komise proto dokončuje interní přeskum eh, příslušného nařízení 868 z roku 2004 souvislosti s leteckou strategií a očekáváme, že tedy výsledky budeme mít k dispozici na začátku roku 2016. Dále k pracovním podmínkám. Na konkurenceschopném trhu jsou tlaky na snižování nákladů, což může mít vliv na sociální otázky. Komise se prostřednictvím letecké strategie snaží eh, vyrovnat se všemi těmito výzvami. Příslušné subjekty v celém řetězci by měly eh, těžit z potenciálu růstu, podporovat sociální agendu a vytvářet kvalitní pracovní místa. V této souvislosti je nejdůležitější vést silný sociální dialog. A myslím, že proto jsme vytvořili dobré podmínky na e, konferenci o sociálních otázkách v dopravě v červnu 2015. Atypické formy zaměstnanosti, to byla další často zmiňovaná věc. Je třeba, abychom měli všechny faktické i právní informace o vývoji na trhu, abychom pochopili, Eh, dopad atypických forem zaměstnávání v letectví a abychom pochopili, jaký to má dopad na evropské politiky. Za tímto účelem komise brzy zveřejní studii o zaměstnávání a pracovních podmínkách v letecké přepravě a na letištích. Kromě toho EASA založila pracovní skupinu, která se týká bezpečnostních aspektů u nových eh, podnikatelských modelů školení a kvalifikace. Bezpečnost v Evropě vyžaduje ty nejvyšší normy a tak tomu musí zůstat. Některé kvalifikace a schopnosti zatím nejsou úplně k dispozici a je třeba je dále rozvíjet. Je třeba zajistit eh, prioritu školení. Za tímto účelem virtuální akademie EASA začíná vytvářet skutečnou evropskou síť akreditačních institucí, které poskytují vzdělání v oblasti letectví. Společné normy ohledně kvalifikací e, třeba bezpečnostních inspektorů, e, to je také věc, kterou se zabýváme. K životnímu prostředí. EU už zavedla nástroje jako třeba schéma ETS pro emise CO2. Je třeba Eh, aby celosvětový mechanismus eh, do, od roku 2020 eh, snižoval emise i v letectví a začínají se vytvářet také první normy CO2 pro letadla. Otázka Gibraltaru. Ta tady byla také okrajově zmíněna a chtěla bych o tom pohovořit. Otázka Gibraltaru už několik ohroz, několik let ohrožuje práci tří institucí a EU vlastně kvůli tomu nemůže dostat svým závazkům. My proto naléhavě vyzýváme obě strany, aby k otázce přistoupili konstruktivně a našli pragmatické řešení. Letecká strategie by měla být politickou příležitostí pro pokrok v této oblasti, zvláště s ohledem na práva cestujících a na SES 2+. E na závěr, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, chci říci, že komise hodlá svou strategii v oblasti letectví představit na počátku prosince. Nebude to jednorázová Eh, akce, nemáme žádné kouzelné řešení, ale bude to začátek procesu, který by měl vést k silnému a konkurenceschopnému leteckému odvětví a ještě k silnějšímu jednotnému leteckému trhu. Já se velice těším na další úzkou spolupráci s vámi všemi a doufám, že se nám podaří dosáhnout důležitého průlomu a že evropské letectví nadále bude mít vůdčí úlohu na evropském trhu i na světovém trhu. Thank you very much, commissioner. Děkuji vám, paní komisařko. Tímto sděluji, že jsem dostal sedm návrhů usnesení. Rozprava je tímto uzavřena a hlasování proběhne zítra. Ještě připomínám všem poslancům, že vzhledem k tomu, že bude předána eh, cena Lux, která vlastně vyhodnotí tři nejlepší evropské filmy a má podporovat evropskou eh, kinematografii, tak bych chtěl připomenout, že ty filmy, které byly vybrány eh, mezi ty tři finalisty, že tyto filmy Eh, mají eh, titulky ve všech jazycích Unie a cena eh, bude udělena Evropským parlamentem a všechny vás zvu, abyste se podívali na tyto tři filmy a abyste hlasovali. Můžete hlasovat až do 23. listopadu, protože 24. se slavnostně bude předávat cena Lux. Dále informuji přítomnou eh, veřejnost, že také bude hlasování občanů, to znamená, že i evropští občané mohou hlasovat o těchto třech filmech. A to eh, bude se tedy, zohlední se tedy i takto hlas lidu při předání ceny. Eh, musíte navštívit stránku Lux Prize, tam kliknete na ten film, který se vám nejvíce líbí a myslím, že to je skvělá příležitost, jak se evropští občané mohou zapojit do tohoto velkého evropského projektu, protože se jedná o podporu evropského filmového průmyslu. Všechny vás tedy vyzývám, abyste se zapojili do 23. listopadu a doufám, že mm, co největší počet evropských eh, poslanců budou bude hlasovat. Všechny kolegy k tomu vyzývám, protože to je cena, kterou bude předávat Evropský parlament. kolegyně Kosta už o tom mluvila a také vás může blíže informovat, ale je třeba, aby vy všichni europoslanci jste se zapojili do hlasování. Jsou to film eh, Mediterranea, Mustang a Urok. A teď přerušuji zasedání a budeme pokračovat v 19 hodin hlasováním.